la Takže podle pořadu jednání e, teď následuje společná rozprava o politice soudržnosti Evropském fondu Solidarity. E, máme tady několik zpráv. Zpráva Kocolíno o městském rozvoji jako příspěvku k hospodářskému růstu Unie. Dále je tady zpráva Vogan, úloha územního rozvoje v politice soudržnosti, zpráva Kolarská Bobinská o úloze politiky soudržnosti EU v zavádění nové evropské energetické politiky a zpráva Estára Sferagut, e, Fond Solidarity Evropské unie, provádění a uplatňování. Dám teď slovo e, panu Kocelínemu zpravodaji na čtyři minuty, prosím. Tato zpráva má za cíl e, umístit do středu budoucí e, politiky soudržnosti a evropské e, politiky téma městských sítí a zón jako velkou příležitost pro zlepšení především zaměstnanosti. Zemní plánování, eh, otázka měst, to je také velká výzva do budoucnosti, protože my ve městech eh, sledujeme postupné stárnutí obyvatelstva, eh, nové jevy sociální a hospodářské chudoby. Nicméně je třeba říct, že města představují také inteligenci, kreativitu, bohatství. Eh, žije zde pospolu eh, několik různých generací, různých eh, komunit a proto myslíme na evropský plán pro města, pro urbání síť a chceme v tomto směru využít politiku soudržnosti, fond soudržnosti a sociální fond. Pokusím se schrnout tento plán. V podstatě jde především o e, to, abychom dali našim e, periferiím novou tvář, e, novou, nový obsah. A je třeba také lépe reagovat v oblasti energetiky, a to jak v případě veřejných, tak soukromých budov. V neposlední řadě musíme promyslet také lepší ochranu našeho kulturního dědictví a e, obytných budov. To je téma, kterým se musíme zabývat ve stejnou chvíli, jako se zabýváme klimatickými změnami. A musíme si uvědomit, že e, na území Evropské unie dochází k různým seismografickým otřesům, e, sopečným aktivitám a i tyto věci musíme zohlednit už eh, to trvá dlouho, co eh, vlastně členské státy eh, se nezabývají nějakou politikou ochrany veřejných budov. Velice často je tady stanovisko proti těmto budovám, ale nesmíme samozřejmě opomíjet poskytování podpory e, na bydlení těm nejslabším článkům naší společnosti, e, mladým a ženám. A pak je tady další téma, ke které, které se k tomuto vztahuje, a to je otázka mobility osob. I zde je zapotřebí, abychom mysleli na e, dlouhodobě udržitelný vývoj, a dlouhodobě Eh, udržitelnost nového eh, životního prostředí, pak je tady velké eh, jsou tady velká historická bohatství, velké kulturní dědictví v našich městech. A následně jsou tady také určité otázky takové e, těch oblastí mezi městy a venkovem, e, které jsou na hranicích, e, je třeba dobře hospodařit s půdou a ne pouze půdou zemědělskou, které jsme mimochodem již spotřebovali v Evropě příliš mnoho. Takže toto je v hrubých rysech ten náš plán, ta témata, kterými se chceme zabývat. A pak jsou tady ještě dvě věci. 5 zdrojů, které eh, bychom chtěli věnovat na podporu eh, rozvoje eh, urbání politiky v budoucím programovém období Evropské unie. Minimálně 5 A zároveň musíme také dospět k tomu, abychom měli lepší právní základ pro tuto oblast, tak aby ta politika směrem k městům měla opravdu obsah. Děkuji a teď dáme slovo eh, dalšímu zpravodaji, pan Vogan, na čtyři minuty. Uh, Děkuji, paní předsedající. Vidím, že je tu pan komisář a byl jsem velmi potěšen, že jsem dostal možnost se podílet na této zprávě, protože tato politika je klíčová pro veškeré regiony a bude také klíčová pro další věc na finanční rámec, kde budeme financovat politiku soudržnosti. A je klíčové, abychom tedy nahradili současná nařízení, abychom vytvořili tedy pracovní místa a růst. Proto vítám návrhy komise týkajících se nařízení. Zemna jsem vítal návrhy týkající se společného strategického rámce u pěti z těch hlavních fondů a to umožní zlepšení efektivity financování. A umožní to také zjednodušení pro žadatele a větší, jednodušší dostupnost pro celou řadu evropských fondů. Ale zdá se mi, že když byla tato nařízení navržena, neexistovalo dostatek podrobností pro to, abychom mohli projednat tyto fondy pohromadě. Máme návrhy týkající se více stupňového řízení, dohod o partnerství, společných akčních plánů a integrovaných územních investic. A to jsou všechno dobré nápady, dobré myšlenky a je třeba s nimi pracovat. Ale to, co je zde potřeba, je mechanismus, který umožní aby to vše fungovalo společně, tak jak jsem už vysvětlil dříve. A proto jsem konzultoval s celou řadou zúčastných subjektů v celé Evropské unii. A také jsem zorganizoval kulatý stůl s praktickými uživateli z regionu, kteří čerpají na každodenní bázi strukturální fondy, protože je třeba vědět, jak postupovat u těchto fondů do budoucnosti. A tento kulatý stůl byl skutečně užitečný. My jsme byli schopni proskoumat mechanismy, které dokážou zajistit synergii fondu na místní úrovni. Ve Walesu jsem měl zvláštní příklad a určitě čekáte, že něco takového zmíním. Máme jediný portál jednotný proces monitoringu a výplat. Máme skutečně jedno kontaktní místo pro žadatele a pro e, řídící orgány. A další dobrý příklad Nizozemsko, kde fondy jsou převedeny na místní zprávu a vznikají balíčky evropských fondů pro financování určitých projektů ve Spojeném království navržen model pro integrované financování celé řady projektů. Například bude navržen infrastrukturní projekt, kde se bude používat tedy prostředky z rozvojového fondu a také současně prostředky ze sociálního fondu pro zaměstnance. A další příklady existují z regionu v celé Evropské unii. A myslím, že bychom měli sbírat tyto osvědčené postupy a nápady a nalézt cesty, jak si vyměňovat v celé Evropské unii tyto náměty. A proto, pane komisaři, věřím, že to převezmete jako závazný návrh a bude možné nalézt cestu a mechanismy, jak tyto osvědčené myšlenky uplatnit, aby místní zpráva regiony mohly spolupracovat a financovat eh, zásadní projekty. To je optimální postup proto, abychom dosáhli cílů Evropy 2020. A to je také nejlepší cesta, jak zlepšit ekonomickou prosperitu v regionech v celé Evropské unii. Děkuji. A nyní má slovo zpravodajka paní Kolárska Bobinská na 4 minuty. Děkuji paní převodničonca. Děkuji, paní předsedkyně. Máme teď e, naprosto jedinečnou šanci. Můžeme zajistit synergii mezi politikou soudržnosti a politikou e, v oblasti energetiky, máme příležitost rozvíjet tyto politiky a optimalizovat je. Úplně poprvé Evropská komise e, také přiklepla e, velkou částku v rámci programu pro rozvoj venkova a musíme teď tyto prostředky využít k dobrým cílům. Proto ve své zprávě zdůrazňuji, že projekty, které se týkají energetického sektoru, sektoru a které by mohly být financovány eh, z politiky soudržnosti, musí být eh, sloučeny, sladěny s cíly, které pro tuto politiku my eh, prosazujeme. Snižování nezaměstnanosti, snižování rozdílu mezi jednotlivými evropskými regiony. Musíme dynamizovat eh, dotyčné regiony, regiony, které se rozvíjejí méně silně než ostatní, které tak trochu eh, zůstávají eh, vzadu a zároveň se také musíme snažit, aby to byl rozvoj regionu, které si upřímně přejí investovat do politiky energetického rozvoje. Takže e, jde o nezávislé zdroje energie, e, to je předmětem těchto politik a to je také velmi těsně spjato s rozvojem infrastruktury. Velice často hovoříme o zdrojích energie, ale e, přece hodně závisí na distribuci Eh, energie, eh, jak se dostává eh, ta energie k zákazníkům, k uživatelům. Proto také klademe velký důraz na rozvoj infrastruktury, na rozvoj sítí a je třeba také zohlednit specifické potřeby. Specifické potřeby konkrétních regionů v Evropě, protože tady nemůžeme hovořit o jednom modelu, který bychom mohli uplatnit na všechny situace. Máme přece eh, regiony, které chtějí investovat například eh, do zateplování budov. Máme regiony, kde chtějí investovat do dopravních sítí, protože jim tam tyto sítě chybějí. Takže e, si musíme uvědomit, že tady e, může a musí existovat celá široká škála e, projektů. A musíme si uvědomit rovněž, že se regiony liší ve, svém, ve své úrovni rozvoje a e, regionální orgány by měly být těmi, které by také e, měly být vyslyšeny e, na úrovni komise i členských států. Regiony by měly mít šanci si vybrat projekty, do kterých chtějí investovat, protože oni jsou přece nejlépe, mají nejlepší předpoklady k tomu, aby správně rozhodli, kam by ty investice měly jít. A opravdu to poslední, eh, co chceme, je, aby se ty finanční prostředky eh, využily marnotratně. Je třeba jich využít opravdu kvalitním způsobem eh, pokud má nějaký region již modernizované školy a pokud teď vznikne projekt pro modernizaci škol, tak je třeba zajistit, aby region, který se s tím již poradil, nebyl vlastně nakonec eh, potrestán za to, že je v tomto směru vepředu. A Eh, opravdu, abych se vrátila k energetice, eh, tak eh, si musíme uvědomit, že je tady zapotřebí více peněz. Politika soudržnosti a fond soudržnosti musí být opravdu spravován kvalitně. Politika soudržnosti není přece substituce nějakého správného financování. Politika soudržnosti musí existovat, musí plnit své cíle, může vstupovat do interakce s jinými politikami, ale ty musí mít také své finanční zdroje. Děkuji. A na řadě je paní Estera z Helgut na čtyři minuty. Creo el Fondo de Solidaridad. Od roku 2002 máme Evropský fond Solidarity, abychom mohli reagovat na závažné přírodní katastrofy v členských státech. A rovněž na katastrofy, které se odhrají v kandidátských zemích. Předtím jsme takovou to možnost neměli. Fond byl velmi úspěšný a znamená, že evropská solidarita je principem, zásadou, která byla zavedena. Ale v minulých letech eh, se rovněž ukázalo, jaké nedostatky tento fond má. Zjistili jsme, že závažné přírodní katastrofy, které eh, vedou ke škodám nad určitý práh, nad určitou pravodu hodnotu, zde se fungování fondu dobře dobře zavedlo, ale u menších katastrof, které se týkají menšího prostoru, například jednotlivého regionu, ale mají rovněž závazné dopady na každodenní život jednotlivých občanů. Zde se tedy projevilo, že takovéto katastrofy, nepokud došlo podání žádosti, tak více než 60% těchto žádostí bylo zamítnuto. Ale eh, většina žádostí se právě týká takovýchto katastrof. Dosud jsme měli pouze vágní ukazatele eh, v regionech jsme vyvolali velké očekávání a pak jsme ho nemohli naplnit. A chci poukázat na to, že při vypracovávání zprávy nám šlo o to, abychom odstranili nedostatečně jasnou definici katastrof. V minulých letech se rovněž prokázalo, že je třeba, aby fond mohl reagovat rychleji. Mezi katastrofou a odpovídající platbou uběhne v průměru 9 až 10 měsíců a to eh, obyvatelům, které jsou postiženi katastrofou, stěžuje život. Chceme zjednodušení a zrychlení všech procesů a postupů a chceme umožnit také platby předem. Ukázalo se, že katastrofy jako sucho, tam je lhůta 10 týdnů pro zhodnocení škod, která není vhodná. U takovýchto katastrof je třeba postupovat pružněji. Proto očekáváme přepracování nařízení, aniž by došlo k seškrtání financí či dalšího omezování podpory pro postižené osoby a regiony. Existuje návrh, se kterým přišla komise v roce 2005, který se týká této oblasti, ale rada s tímto návrhem nesouhlasila. A tehdy bylo navrženo, aby eh, se to vztahovalo i na jiné než přírodní katastrofy. My nyní prosíme proto, abych se přistoupilo k provedení těchto změn ale nesmí být škrtáno eh, financování ani nesmí být omezena kritéria způsobilosti. Je třeba, aby tam bylo kritérium HDP a vedle tohoto kritéria navrhneme pro regiony kritéria, která jsou přizpůsobena stavu rozvoje jednotlivých regionů. Jde nám rovněž i o zjednodušení postupů, Eh, konkrétních případech by mohla komise přestat eh, rozdělovat, odlišovat mezi schválení prostředkům a poskytnutí prostředků a tím by mohl fond eh, jednat mnohem pružněji a rychleji. Děkuji, děkuji. Slovo má pan komisař Hán. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci. Nejdříve bych chtěl jménem celé komise poděkovat zpravodajům a zpravodajkním za tyto skvělé zprávy. Ve světle právě probíhajících pro jednání mezi radou a parlamentem jsou tyto zprávy hodnotným příspěvkem proto, abychom docházeli čelit význam územní spolupráce, urbánního prostoru a energetické politiky, a to optimálním způsobem. Široká podpora, kterou dostali vaše zprávy na výboru, je silným signálem parlamentu a já jsem potěšen, že komise a parlament se shodnou v zásadních otázkách. Teritoriální aspekt regionální politiky je zásadní pro novou regionální politiku. Pan Kocolíno podtrhuje ústřední význam měst a urbálního prostoru a také okolních eh, regionů, které obklopují města. Ty jsou zásadní pro naše cíle, růstové cíle v rámci Evropa 2020, ať je to již efektivita zdrojů, nízkouhlíková ekonomika či zlepšení evropského prostoru. Ze všude města hrají závažnou roli a je třeba, aby byla zohledněna. A proto je pro mě nezbytné v rámci víceúrovňové zprávy, a já ještě opakuji, v rámci vědnavání se budeme velmi snažit o to, aby vlády zapojili regionální a lokální úroveň a také nevládní organizace do přípravy programů. Z tohoto pohledu říkám plánování a implementace na co možná nejširší bázi. Je třeba aby postižené osoby, ty osoby, kterých se to týká, byly osoby, které do všeho budou zapojeny. Proto potřebujeme nezbytně odpovídající nástroje a proto máme v návrhu, aby asi minimálně 5 prostředků z fondu FF, FRR byly věnovány pro projekty rozvoje měst, které budou zpravovány sami městy. Na to chci tedy poukázat. Těch 5% se týká těch integrovaných územních iniciativ. Jistě ještě nad to budou poskytnuty prostředky z fondu FRR i pro projekty pro městský prostor i v budoucnu, tak jako mu to, jak tomu to je již nyní. Ale tento přístup eh, zdůrazňuje řada zpráv a eh, toto zajistí společný strategický rámec. Partnerské dohody zde budou hrát centrální roli a to tak, že zohlední komplexní výzvy specifických oblastí, které, kterým je třeba čelit pomocí navrhovaných nástrojů, například nástroje Community Development. Bude to reakce cílená a pružná je třeba objasnit eh, to, jak komise bude moci jednat v oblasti různých nástrojů. Chci říci, že my pracujeme na tom, abychom členských státům a orgánům zprávy dali co možná nejdříve k dispozici konkrétní pokyny. Souhlasím s vámi v tom smyslu, že v rámci dalšího funkčního období potřebujeme se více věnovat výstavbě administrativních kapacit ze společně členskými státy, musíme zajistit to, aby prostředky byly použity tak, aby vytvořily růst a zaměstnanost. To též platí i pro udržitelnou energetickou politiku. Děkuji paní Kolenecké Bobenské za její skvělou zprávu a mohu ji pouze ujistit, že její perspektiva, co se týče důležitosti politiky soudržnosti pro energetickou politiku, že tuto perspektivu sdílím i pro energetickou politiku potřebujeme řešení šetán a míru, které zohlední specifické výzvy v jednotlivých konkrétních regionech a týká se to rovněž i obnovitelných zdrojů. A ještě několik slov ke zprávě o fondu Solidarity. Tento fond existuje 10 let. V této době využívalo, využilo tento fond 23 členských států a kandidátských zemí v rámci 49 katastrof. Evropa je solidární společenství a já jsem šťastný a vděčný, že pomocí Fondu Solidarity jsme zavedli odpovídající nástroj. Ale chci říci, že je třeba, aby tento nástroj byl ještě lepší a efektivnější. Děkuji paní Estera za její zprávu, která je reakcí na sdělení komise z října 2011 policie Evropského parlamentu k reformě Fondu Solidarity blízké budoucnosti přijmeme s velice konkrétními legislativními návrhy a již nyní vás prosím o podporu těchto návrhů. Dámy a pánové, ještě jednou vám děkuji za vaši práci a za skvělou spolupráci. Růst a spolupráce. Na prvním místě se odhrává v našich podnicích, eh, komunách a v regionech a potřebujeme poskytnout odpovědání podporu je třeba, abychom posílili koherentnost mezi jednotlivými politickými oblastmi a nástroji. Je třeba, abychom do toho zapojili, do celého procesu zapojili veškeré aktéry, abychom lépe zohlednili lokální a regionální potřeby. Jak již v minulosti, tak i nyní v budoucnu počítám s vámi, s Evropským parlamentem, jako se silným partnerem pro další vyjednávání. Děkuji mnohokrát. Komis... Děkuji, pane komisaři. A nyní slovo má paní poslankyně Hojsmenová na jednu minutu za výbor pro zaměstnanost a sociální otázky. Pane komisaři, paní předsedkyně, v Lisabonské smlouvě je územní soudržnost jedním z hlavních cílů Evropské unie. A zpráva pana Vona je dobrým základem pro vytváření strategie pro dosažení cílu Evropa 2020. A společný strategický rámec bude využit proto, abychom lépe využívali prostředky. Integrované územní investice přispějí k trvale udržitelnému rozvoji místní společnosti. A Přístup od zdola nahoru by měl být aktivně využíván za účasti všech zúčastněných subjektů při plánování a realizaci politik místního rozvoje. Administrativní kapacita by měla být zlepšena a administrativní zátěž by měla být nižší. Děkuji. Děkuji za výbor pro průmysl. Pan Enciu na jednu minutu. Pane Trebuie înțeles faptul că politica de... Děkuji, paní předsedkyně. Musíme chápat jednu věc. Politika soudržnosti je zásadní pro celou Evropskou unii, neboť na jejím úspěchu závisí to, zda nejméně rozvinuté regiony budou hospodářsky integrovány ve prospěch všech členských zemí. A proto doufám a také požaduji od Evropské rady, aby neseškrtala prostředky pro politiku soudržnosti v dalším víceletém rámci. Já jsem předkladatel stanoviska za ITRE a říkám, že strukturální fondy se také musí využít pro energetické infrastrukturální projekty, zejména pro regiony, které jsou méně rozvinuté, zejména na jeho východě Evropy. Je nutné rovněž investovat do energetické účinnosti, zejména v rámci výstavby bytů a sanace budov. Také lokální nástroje financování, jako například podpora či úvěry a záruky pro úvěry jsou důležité. Potřebujeme garance pro velké infrastrukturní podniky v oblasti energetiky. Zde je zejména důležité, abychom propojili strukturální fondy s novými nástroji, jako je například nástroj Connecting Europe. Děkuji. Děkuji. Nyní řečníci za jednotlivé frakce. Začínáme frakcí EPP, paní Macony na dvě minuty paní předsedající. Chci poděkovat všem zpravodajům za odvedenou práci. Vlastně všechny čtyři zprávy mají stejný cíl zlepšit tu územní dimenzi ve využívání možností politiky soudržnosti. Bylo tady řečeno, že jsou to excelentní zprávy a e, ta jednota toho úmyslu je tam také patrná. Města jsou tady v ústředí veškerého toho uvažování, ale zároveň města e, neizolovaná jeden jedno od druhého, ale e, v takových e, určitých souvislostech, sítích, protože tak to mohou být skutečně hnací silou dalšího rozvoje. E, pokud samozřejmě se do nich a v nich bude investovat a pokud tyto investice budou mít tu ekodimenzi a budou ekokompatibilní. A je třeba eh, jednat cíleněji a efektivněji. A ve zprávách je také zdůrazňováno, že tento nástroj musí být využíván, tyto eh, fondy soudržnosti a sociální fond musí být využíván eh, efektivnějším a také flexibilnějším způsobem. Já se chci soustředit na cíle této zprávy a musím říct, že společně se zpravodajem jsme chtěli dát tu urbání dimenzi do popředí a žádáme Evropskou komisi, aby cíle tohoto programu byly začleněny do programu 2020 tak, aby se eh, tato města stala skutečně Eh, takzvanými inteligentními městy a těch 5% prostředků by nemělo představovat nějakou mezní hranici. Eh, do programování by také měly být začleněni místní regionální eh, administrátoři, aby se regiony více zúčastňovaly veškerých procesů. Děkuji. Za frakci socialistů demokratů paní Kré na dvě minuty bez mikrofonu. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, milé kolegyně a milí kolegové. Politika soudržnosti je opravdu velice rozmanité pole, což ukázala také dnešní rozprava. Jde o rozvoj měst a příspěvek měst k ekonomice, rovněž o územní rozvoj a územní spolupráci, jde o energetickou politiku a příspěvek energetické politiky k politice soudržnosti, a zachází to až k fondu Solidarity a mohla bych tady uvést celou řadu dalších tematických oblastí, které k tomu rovněž patří. Je to v podstatě velmi pozitivní obrázek a na tom místě si musíme dát pozor. Myslím si, že je zcela důležité, abychom si zvolili jasné síle pro politiku soudržnosti a abychom eh, finanční prostředky, které máme k dispozici, koncentrovaně vyložili na tyto zvolené cíle. Nesmíme mít podporu podle principu, že dáme každému něco, jak jsme to již eh, zažívali často v minulosti. Toto nové uspořádání kohezní politiky by se mělo projevit eh, v období od roku 2014 a musíme s touto novou fází otevřít také jednu novou oblast působnosti těchto, on, eh, těchto kohezních fondů. Měli bychom udělat všechno proto a prodiskutovat to, aby se zlepšila akceptace těchto evropských politik. To se ale podaří pouze tehdy, pokud budeme vážně brát princip partnerství, tedy pokud budeme spolupracovat s partnery z regionu a zapojíme je do vypracovávání operačních programů. Teprve potom budou tyto programy lépe přijímány a budou lépe známy. Dalším důležitým bodem je to, že bychom u těchto evropských politik měli lépe koordinovat mezi sebou naši práci, nejenom v rámci kohezní politiky jako takové, ale i v rámci dalších politik. A v neposlední řadě nám nepomůže sebelepší návrh, pokud nebudeme mít dostatečné finanční prostředky k dispozici, abychom tyto politiky mohli provádět. Takže v jednáních o víceletém finančním rámci bychom se měli postarat o to, abychom dostali dostatek prostředků pro kvalitní politiku pro naše občany. A nyní za skupinu ALDE pan na dvě minuty. Doamna președintă, domnule în primul rând doresc să felicit raportorii pentru... Nejprve mi dovolte, abych eh, poděkovala zpravodajům za jejich zprávy. Opatření, která jsou tady navrhována, si kladou za cíl zkvalitnění kohezní politiky. Jde také o to, abychom prostřednictvím strukturálních eh, fondů mohli zvýšit konkurenceschopnost členských států a oživit naše hospodářství. Mně jde hlavně o městské aglomerace, které jsou velmi silně krizí postiženy. Tady se řeší velmi vážné problémy, nezaměstnanost, diskriminace, chudoba a tak dále. A klíčovou eh, roli tady hrají tedy právě města a proto je potřeba zohlednit celou řadu nejrůznějších aspektů ekologických, sociálních, mimo těch ekonomických. A měli bychom tedy se snažit o to, aby byl co nejlépe využit potenciál těchto městských center. Měli bychom také podpořit investice do energetických infrastruktur, a do dalších opatření, která mohou zlepšit energetickou účinnost. To bude úkolem hlavně regionu. Strukturální eh, fondy v tom mohou sehrát klíčovou roli, zejména v tom příštím programovém období a proto bychom měli dohlednout na to, aby jak v komisi, také ve členských státech byly přijímána patřičná opatření pro to, aby tento rámec byl co největší, nejobjemnější a aby také eh, byly zajištěny dostatečné eh, finanční prostředky. A kromě toho potřebujeme také jasné a jednoduché schvalovací postupy, odbourat byrokracii a zvýšit kapacitu pro absorbování těchto fondů. Jde o to, aby byly co nejvíce do těchto rozvojovacích procesů zapojeny místní a regionální úřady, ale současně by měly mít co největší míru flexibility. Eh, děkuji a za zelené. Hovoří pan Chrysoilos jednu minutu. Ταμείο Αλληλεγγύης ξεκίνησε αμέσως μετά τις πλημμύρες του 2000. Děkuji vám. Chci říci, že jsme již prožili e, další e, situace, které nás vedly k tomu, že jsme stále více a více využívali tento fond v případě katastrof. Eh, nutné je, aby Rada přijala návrhy komise a zlepšila fungování tohoto fondu. Jestliže eh, tedy se budou takové katastrofy vyskytovat stále častěji a častěji a bude nutné zasáhnout stále častěji a častěji. Vezměme si rok 2011. Došlo k několika přírodním jevům, které nás vedly k tomu, že bylo třeba vynaložit více než 500 milionů eur. Následkem katastrof, které způsobily tisíce obětí. Velice často se eh, nepodaří pokrýt všechny aspekty takových katastrof. Je třeba, aby byl fond využíván co nejlépe, aby bylo možné pomoci těm, kteří eh, velice utrpěli takovými katastrofami. A také je třeba, aby se zlepšilo eh, předvídání, prognózy a aby bylo možné lépe odhadnout dopady takových katastrof a tím pádem lépe využít fond. Je třeba zlepšit jednotlivé postupy, aby bylo možné snadněji vědět, kdy je možné takový fond použít a Eh, když právě konstatujeme, že v poslední době byl prakticky celý tento fond využit. Eh, je třeba lépe využívat fondy EU, jakož i eh, prostředky členských států. Grazie per il gruppo ECR. Děkuji. A za ECR pan Vlasák, tři minuty. Vážené dámy a pánové, každému je jasné, že diskutovaná témata velmi úzce souvisí s jednáními, která vedeme k legislativnímu balíčku ke kohezní politice

Eh, a nyní za EFD pan Paška. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Já bych chtěl na úvod ocenit to, že Evropský parlament po dlouhých diskuzích o tom, jak podporovat venkov a regiony nebo odlehlé oblasti, dnes konečně začíná věnovat i problematice podpory velkých měst. Ta v Evropě představují největší potenciál zaměstnanosti výroby a hospodářského růstu. Města v minulosti vznikaly, vznikaly jako administrativní centra nebo jako obchodní a další střediska pro své okolí. Nicméně technologický rozvoj dnes zásadně mění požadavky obyvatel na to, jak by tato města a aglomerace měla fungovat. A proto je potřeba vytvořit organizační a materiální předpoklady pro jejich organizaci, pro jejich revitalizaci, aby odpovídalo aktuálním potřebám obyvatel. Což znamená počítat s přestavami budov, aby zohledňovaly nové standardy energetické účinnosti, lepší dopravu, investovat do eh, snižování znečištění hluku a ovzduší, A díky takovéto politice, pokud bude dobře aplikována, by potom mělo eh, mít prospěch až 70 obyvatelstva Evropské unie. A proto si myslím, že bychom se této oblasti měli věnovat mnohem důkladněji. Děkuji. A nyní za GUE pan Omarji na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Jako člen vyjednavacího týmu parlamentu o obecném nařízení pro strukturální fondy bych chtěl říci, že dnes dbáme na to, aby to, co je obsaženo v této zprávě, bylo skutečně zohledněno, aby se našly možnosti financování pro, ty, pro to příští období financování. Ale nesmíme zapomínat, že není vždy snadné získat souhlas členských států proto, aby eh, tyto strukturální fondy udělaly kvalitativní posun kupředu. V těchto jednáních eh, je Evropský parlament jednotný, je odhodlaný, ale je pravda, že náš úkol je velmi náročný. Během našeho posledního setkání jsem, pane komisaři, měl příležitost vám vysvětlit, že máme obavy z toho nadcházejícího víceletého finančního rámce, protože je to vlastně poprvé eh, v době EU, kdy se navrhuje snížení kohezních fondů. A já si myslím, že bychom rozhodně měli dělat všechno pro to, aby tomu tak v budoucnosti nebylo. Grazie Děkuji a nyní za nezařazené poslanec pan Štatler na jednu minutu. Paní předsedající, pane komisaři, všechny čtyři zprávy byly projednány bez velkých sporů na výboru a já jsem ochoten je podpořit. Eh, hovoří se tady všude, že je potřeba přizpůsobit eh, ty budoucí mechanismy pro využívání kohezních fondů. Pan komisař eh, už to také potvrdil. Je potřeba, aby cíle, aby při využívání fondů se více zohledňovaly dohodnuté cíle Mohli bychom tím eh, bojovat proti nezaměstnanosti. To se týká hlavně těch eh, městských aglomerací. Zpráva Kosolino říká to, co v Rakousku víme už eh, velmi dlouho, že existuje teorie centrálních míst nebo obcí, to jsou obce, které mají pro své bezprostřední okolí velký význam. Pokud se podaří pro tyto obce vyčlenit 5% a pro další eh, rozvoj, tak by to bylo eh, výborné. Je evidentní, že bude potřeba ještě více eh, prostředků, takže bych byl proto, aby se to prostředky přerozdělovaly, ale bylo by dobře, aby vznikly tyto nové nástroje, které by mohly výrazně podpořit adaptaci těchto oblastí. A úplně poslední bod, paní eh, předsedající, ještě bych chtěl poukázat na překladatelský problém u bodu 10 ve zprávě Kosolino. se hovoří o boji proti energetické účinnosti, ale tak přece je to úplně naopak, takže bychom měli podporovat energetickou účinnost. Grazie, ora la parola agli altri oratori. Děkuji a dávám slovo nyní dalším řečníkům. Začneme kolegyni Lukačevskou. Má dvě minuty. Politika spójności je najważniejszym instrumentem. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, politika soudržnosti je klíčovou politikou, která má velký dopad na snižování rozdílů a má podporovat rozvoj v celém EU díky politiky soudržnosti eh, Eh, doufáme, že překonáme recesi, která teď eh, dopadá na náš kontinent. Potřebujeme tady určitou flexibilitu, musíme brát v úvahu regionální a územní eh, odlišnosti. A proto eh, by tady otázka eh, politiky soudržnosti měla brát v úvahu tyto aspekty, abychom naplnili její cíle. Jakožto stínová zpravodajka jsem eh, mnohokrát zdůraznila, že abychom stimulovali regiony, aby využívali evropské prostředky, musíme mít jasné postupy, jasná pravidla a malé administrativní zátěže. To musí být je zcela jasné, aby se všechny fondy využívaly v nejlepší možné míře musíme také začlenit občany, využ, vy, vyzvat je, aby využívali evropské eh, fondy při rozvoji na místní eh, úrovni aby se takto uvolnil potenciál, který se ukrývá v občanské společnosti i v místních eh, společenstvích. Myslím si, že nyní je ten správný okamžik, abychom diskutovali a začali již působit, vytvořili takové mechanismy, které zlepší podmínky eh, všech těchto komunit. Ruku v ruce s irským eh, předsednictvím bychom měli přispět eh, k růstu v Evropě v každém regionu, v každé oblasti, na venkově i ve městech, kde jsou zcela specifické eh, podmínky. To všechno bychom měli brát v úvahu, měli bychom přijmout taková rozhodnutí, abychom využili maximálně tohoto potenciálu a využili všech výhod, které existují v různých regionech EU, abychom měli opravdu maximálně konkurenceschopné eh, země i regiony. To nám umožní maximálně využít fondu EU. Děkuji. Děkuji. A není pan Olenčák, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěli bychom zdůraznit několik základních otázek v politice soudržnosti chceme bojovat proti chudobě, ale také proti nedostatku energií. Tady je zapotřebí mít konkrétní opatření, které se tady mohou využívat. EU e i občané musí mít právo na dostatečné dodávky energií. Jistě se nemůžeme vzdávat ambiciozních cílů v boji proti klimatickým změnám. Potřebujeme nová řešení nové investice do obnovitelných zdrojů. To je budoucnost energetiky v EU a také základ eh, pro naši konkurenceschopnost. Současně ale eh, musíme mít vyšší energetickou účinnost. Jinak eh, by mohly jednotlivé aspekty působit kontraproduktivně proti sobě. Eh, potřebujeme mít eh, začlenovací politiku, která naplní eh, cíle a bude odpovídat podmínkám všech regionů. Podporujeme místní výrobu energií, ale nechceme ani působit proti těm velkým podnikům, které vyrábí energie z obnovitelných zdrojů, kterých je nyní tolik zapotřebí. Chceme také podporovat například bioplyn nebo i zemní plyn, který stále ještě může poskytovat energii těm nejchudším eh, venkovským oblastem. Tady je zapotřebí mít opravdu eh, celostní přístup a brát úvahu všechna možná řešení. Honorevole Manner, un minuto. Paní Manner, prosím, jedna minuta. Eh, děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Já bych chtěla poděkovat zpravodajům za vynikající zprávy. A myslím si, že eh, naše rozprava dnes, stejně jako v minulosti, ukazuje jasně, že je velice důležité, abychom eh, byli schopni ochránit naše fondy abychom mohli tuto politiku realizovat. Energetická politika je nesmírně důležitá a musíme proto vycházet ze správného východiska. Musíme být schopni více investovat do naší energetické politiky a především do obnovitelných zdrojů energie. To je důležité ve všech oblastech a to především v těch vzdálených. Politika soudržnosti tady také hraje velice důležitou roli, protože Samozřejmě zdroje eh, se využívají různě, eh, členský stát od členského státu a já si myslím, že je velice důležité, abychom tady skutečně šli tou cestou, kterou jsme tady naznačili, pokud je o tento balíček a z toho, co řekl pan komisař, si myslím, že vyplývá, že je stále ještě co zlepšovat, nicméně rada už vykonala mnohé a parlament také protože jde o velice důležitou politickou oblast. Děkuji. Paní Miranda, prosím, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Jako stínová zpravodajka jsem toho názoru, že je důležité, aby naše energetická politika byla udržitelná a účinná. A je důležité, abychom optimalizovali naši energetickou politiku, protože eh, v Evropské unii není jenom jeden energetický model, samozřejmě existují velké rozdíly. Například, když se podíváte do mé země například, tak my dovážíme energii mnohem více než jiné části Evropské unie a to je něco, co je třeba napravit. Zaměřujeme se na velké projekty obnovitelné energie a z těch se energie často vyváží mimo Evropskou unii, takže je třeba se zaměřit na efektivitu, podporovat obnovitelné zdroje energie, jejich spravedlivé ceny, které nebudou příliš vysoké. Je třeba jasně říct, že hovoříme o přechodných zdrojích energií, například o břidličném plynu. Děkuji vám za slovo. Děkuji. slovo má pan Nicholson na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. A chtěl bych také poděkovat zpravodajům Evropského parlamentu a všech, kteří se účastnili této práce, pokud jde o tento legislativní balíček eh, politiky soudržnosti. Ono to nebude možná ani v roce 2014, ale prostě až to bude připravené, tak se na to musím, tak musíme být připraveni i my. Eh, máme tady novou kategorii těch přechodných regionů, to by zahrnoval například můj moje, eh, můj region Severní Irsko. A tato kategorie by potom hrála velice důležitou eh, roli, kromě toho, co máme v tuto chvíli. A je důležité vědět, že Severní Irsko za poslední léta velice spolehá na toto financování. A je toto financování je tedy důležité i pro jeho budoucnost. A já jsem velice vděčen za to, že ti, kteří pracovali na tomto balíčku, zajistili, že už existuje schoda mezi parlamentem a radou, a to v kontextu územní spolupráce. Nicméně mám stále ještě obavy pokud by toto financování eh, mělo být k dispozici, tak odkud bude? A pane komisaři, je zcela jasné, podle mého názoru, že to musí být že toto financování nemůže, ne, ne, se nesmí jak se uříznout z ostatních úžasných fondů, které máme k dispozici a které naprosto zásadně přispívají k dobrému fungování přeshraničí regionu a tak dále. Musíme se stanovit priority, ano, máme k dispozici rozpočet, a musíme se na něm shodnout, ale musíme skutečně v rámci tohoto parlamentu a v rámci regionu si stanovit priority. Děkuji mnohokrát. Honorevole Bizzotto. Děkuji, paní Pizzotto, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla hovořit o fondu Solidarity, který byl minimálně jednou použit v Itálii Chtěla bych připomenout zemětřesení v Umbrii. Nedávno také během neštěstí eh, v Emilii, což je region, eh, ze kterého pocházím i já, podobně také během povodní ve Venetu. Takže si uvědomuji, že to jsou všechno závažné věci, ale dochází k ním eh, velmi často. A proto si Myslím, že je potřeba, aby ten fond byl flexibilní, aby mohl působit včas. To všechno je evidentní a občané Evropy přece nemohou čekat na nějakou pomoc kvůli byrokracii v Bruselu, tak jak se to stalo během těch povodní ve Venetu. Nechci spochybňovat existenci Fondu Solidarity, ale myslím si, že je potřeba přepracovat pravidla pro používání tohoto fondu. Takže je potřeba jednak u tohoto fondu, ale i u dalších finančních nástrojů ta pravidla zjednodušit, aby skutečně pomáhala lidem, kteří byli postiženi nějakou mimořádnou událostí a byla jim způsobena mimořádná škoda, tak abychom je mohli kompenzovat a aby existovala nějaká minimální úroveň, pod kterou nikdo neklesne. Tyto události se asi v budoucnosti budou vyskytovat čím dál častěji vzhledem klimatickým změnám a proto si myslím, že by Evropa měla být připravena na tom, jak rychle a rozumně poskytovat pomoc svým občanům, kteří jsou postiženi nějakou přírodní katastrofou. Asi bych měla všem připomenout také to, že Evropa musí investovat i do prevence těchto událostí, tak aby eh, chom minimalizovat tragédie, kterým je možno zabránit. Děkuji paní Ernst na jednu minutu. Dámy a pánové, to, co skutečně potřebujeme, je posílení městské dimenze. Města jsou eh, oblasti, kde probíhají demografické změny, kde se zvyšují nerovnosti. A to bychom neměli, neměli ponechat stranou, měli bychom eh, se tomu patřičně věnovat. A také na to vyhradit dostatečné finance. Vzhledem také k těm různým komplikacím v tom vyjednávání o víceletém finančním rámci mě to znepokojuje, protože nevíme, jak to nakonec dopadne. Tato, tyto městské aglomerace mají obrovský vliv i na ty okolní venkovské oblasti. Kromě toho ve městech je, je, jsou velmi eh, různorodí obyvatele. Mohla bych hovořit tam příklad o eh, romské komunitě. A je tady skupina obyvatel, kteří jsou velmi chudí, kteří jsou postiženi sociálními stigmaty. A proto si myslím, že tyto prostředky by měly věnovat na to, abychom pomohli těm, kteří jsou nejvíce znevýhodní. A proto není možné připustit žádné snižování kohezních fondů v budoucnosti. Děkuji a nyní na řadě pan Melcer na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Teď se ukazuje, jak důležité v této těžké době, tedy během krize, je dlouhodobé plánování a stanovování cílů. To se ukazuje například na případu toho bývalého keltského tygra a ukazuje se to také na eh, splasknutí té nemovitostní bubliny ve Španělsku. A proto bychom měli co nejvíce požadovat prodloužení amortizace investic, například do zlepšování energetické účinnosti budov, protože si musíme uvědomit, že všechny tyto budovy jsou kolikrát budovány na desítky let a rozhodně potřebují být eh, energeticky lépe zajištěny. Takže bychom eh, měli tyto fondy zaměřit na dlouhodobější cíle, měli bychom také usilovat o co největší kvalitu projektu a také hmatatelné, měřitelné výsledky. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Van Listelrojovi na dvě minuty. Paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, pane komisaři, eh, tato Plenární rozprava se čtyřmi zpravodaji nám umožňuje prohloubit to, co jsme si již stanovili jako mandát kdy jednáme s členskými státy, s podporou komise, jednáme o otázkách energetiky a dalších. A diskutujeme o různých investicích, které chceme realizovat Eh, hovoříme o možnostech, jak pomoci v případě eh, nejrůznějších katastrof a jak eh, také bylo řečeno, eh, to všechno je zapotřebí pro růst, pro zlepšování znalostní ekonomiky, pro eh, chytřejší využívání všech zdrojů, pro vytváření pracovních míst a tak dále. Eh, chtěl bych také hovořit o inteligentní specializaci, tak to můžeme různě propojit jednotlivé úrovně a vytvořit opravdu vyšší stupeně evropské integrace. Eh, můžeme také odbourat různé zdvojování postupů a být mnohem účinnější. Tato diskuse, tato rozprava by měla ukázat, zda jsou jednotlivé programy dostatečně viditelné, zviditelněné pro členské státy. Možná, že tady není dostatečná komunikace se všemi dotčenými, eh, zainteresovanými partnery, s městy, podniky a dalšími. Asi je zapotřebí Eh, lépe využívat tohoto významného rozpočtu Evropské unie eh, určeného pro soudržnost, také lépe zviditelnit tento, eh, tento mm, fond, vytvořit dobrou strategii komunikace. Protože těchto pět fondů vyžaduje opravdu větší úsilí, doposud to bylo nedostatečné. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dále pan Stavrakakis minutu a půl. Děkuji vám. Na začátek bych chtěl poděkovat zpravodajům, kteří odvedli vynikající e, práci, zejména ve zprávě o Fondu Solidarity. E, také se chci připojit ke všem těm, kdo zdůrazňují, že tento fond je jedním z nejdůležitějších nástrojů umožňující Evropské unii vyjádřit svou solidaritu. Opakovaně jsme eh, žádali o prostředky z tohoto fondu, eh, když eh, v nejrůznějších situacích přírodní katastrofy udeřily v různých členských státech. Někdy ovšem je velmi obtížné, velmi těžkopádné využít tohoto fondu a pak dochází ke zbytečnému spoždění řešení. Je třeba zjednodušit využívání tohoto fondu v těch situacích, kdy jeho využití je tak velmi důležité. Mělo by to tedy být mnohem flexibilnější, mělo by být snažší využít takového fondu. Také by mělo být mnohem eh, rychlejší eh, eh, využít tento fond. To zejména v případech, kdy na nás dolehnou nejrůznější přírodní katastrofy a chceme projevit solidaritu, která je nás spojuje. Děkuji. Na jedno minutu má teď slovo pan Van Dálen. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Bohužel pravidelně vypracováváme tyto zprávy o tom, jak neefektivně využíváme tyto zdroje a fondy nedávno. Například to byl případ těch malých podniků v Polsku, kde stovky tisíc eur eh, skončily nakonec v rukou nadnárodních velkých společností. A nebo například jsme eh, se instalovaly nějaké protihlukové zábrany kolem dálnic, kde přitom, v místech, kde přitom ten hluk nikomu nevadil, ale uh, Eh, teď je tedy zvláštní, že vidíme, že se eh, takové prostředky vynakládají v bohatých zemích, jako, jsou například, jako je například Nizozemsko. Ale je to nesmysl, protože takto se skutečně nedostaneme blíže k občanům. Měli bychom vzít tyto prostředky z těchto fondů a poslat je přímo k těm nejchudším regionům v Evropě. Musíme je vynakládat ve vesnicích, přímo na místě a velice opatrně musíme kontrolovat, jak se ty prostředky vynakládají. A toto je způsob, jakým to musíme dělat. A je to skutečně potřeba. Děkuji. Dalším řečníkem na dvě minuty je pan Čemanský. Wśród sprawozdawców i przedmówców. Děkuji mnohokrát. Celá řada řečníků hovořila o úspěších politiky soudržnosti a o jejím vlivu na hospodářský růst když vyjednáváme o tom celém rámci, tak musíme eliminovat škrty právě v těchto částech rozpočtu. Myslím si, že kdybychom se zbavili této části rozpočtu, tak by to bylo špatně. Musíme pamatovat na to, že tyto finanční prostředky je třeba alokovat řádně. A pokud bychom přijali přístup Evropské komise, tak potom v dalším finančním období by polovina prostředků z Fondu pro regionální rozvoj se věnovala na aktivity, které mají bránit eh, klimatickým změnám, ale to jsou aktivity, které jsou velice nákladově neefektivní. Eh, investice do toho, aby naše ekonomika byla eh, se zbavila emisí, když ale 50 prostředků ta, přesuneme na eh, zelenou ekonomiku, eh, tak by to byla katastrofa pro některé členské státy. Musíme se zaměřit především na zdroje energie, které, jsou, které budou vhodné. Například v Polsku by to mohl být břidlicový plyn, který je mnohem čistším zdrojem energie než třeba uhlí. Takže kdybychom eh, mohli zastavit financování do všech těchto aktivit na za, aktivity, které mají bránit klimatickým změnám, tak by to mělo vážné důsledky třeba pro Polsko, které potřebuje nové zdroje energie. A takže vzhledem k těmto faktům eh, si myslím, že je třeba, abychom vzali v úvahu tyto eh, aspekty, když hovoříme o budoucnosti politiky soudržnosti. Když hovoříme o fondu Solidarity, tak musíme tady podpořit paní zpravodajku, když říká, že je třeba uh, prodloužit a e, lépe zacílit tento finanční nástroj. Paní pravodajka správně říká, že tato politika je jedním z mála nástrojů, které sou, slouží k tomu, abychom prokázali naši solidaritu s těmi regiony, které, kterým se daří hůře. A také souhlasím s panem Van Dalenem, když říká, že je třeba, abychom tuto, tyto prostředky zaměřili skutečně na ty, které, kteří je nejvíc potřebují. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem na jednu minutu pan Angurakis. Děkuji, pane předsedo. Eh, tyto tři zprávy hovoří o využití mm, finančních prostředků z fondů. Eh, často eh, mohou využívat takovéto prostředky velké podniky v neprospěch pracujících protože tyto fondy ne, nemají eh, pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Nejsou proto určeny zejména eh, když dojde například k záplavám, eh, k zemětřesení a k dalším přírodním katastrofám. Naopak, vlastně tyto prostředky jdou do rukou spekulantů, kteří mohou použít takovéto prostředky ke svému prospěchu. Strategie Evropa 2020 je takto antisociální, když vidíme, jaké výsledky přináší. 60 prostředků, které šly do Řecka, se vlastně ze 40 vrací do země původu. Dochází k regionálním eh, nerovnováhám, které se dále zvýrazní. Děkuji vám. Na jedno půl eh, minuty teď má slovo pan kolega Celer. Děkuji, pane předsedající, vážení kolegové, pane komisaři. Je velmi dobře, že vzhledem k těm probíhajícím trialogu o strukturálních fondech tyto čtyři zprávy ukazují, jak velké spektrum tyto fondy pokrývají a že patří k těm nejúspěšnějším fondům v historii Evropské unie. Zejména bych chtěl poděkovat panu Kocolínovi za jeho zprávu o e, městské, rozvoji městských oblastí a jejich příspěvku k hospodářskému růstu. Panu komisaři bych chtěl říci, že všechny cíle strategie do roku 2020 budou eh, splnitelné pouze pokud podpoříme tyto velkoměstské oblasti, kde žije 70 evropských obyvatel a kde se musíme postarat o sociální inkluzi. Je potřeba eh, dát přednost udržitelnému rozvoji, jmenuje se to, jsou, je to v dokumentech jako je Lipská charta, prohlášení Stoleda, a další. Já doufám, že se to všechno, tyto formulace projeví také v tom příštím nastavení strukturálních fondů a že tyto městské oblasti získají přístup ke strukturálním fondům a budou moci přistupovat k různým dohodám o partnerství a budou moci spolu rozhodovat o jejich využití. Děkuji vám. Dalším řečníkem na jednu minutu je pan Nilsson. Eh, Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, kolegové. Pokud se ptáme, jakou roli by mohly hrát kohezní fondy při provádění naší energetické politiky, tak bych vám mohl nabídnout následující odpověď. Klíčovou roli, některých regionů dokonce naprosto rozhodující. Mohu vám nabídnout příklad ze severního Švédska, odkud pocházím. Před šesti lety jsme tady vytvořili regionální strukturální program a zejména jsme se při něm zaměřili na rozvoj udržitelné energie. A výsledky tohoto programu vedly k rozkvětu malých a středně velkých podniků, které působí v oblasti úspor energií a v rozvoji dalších technologií, vytvořili spoustu pracovních míst v tomto regionu, jsou velmi inovativní a to všechno znamenalo, že například úspory energií v lesnictví potom mohly být převáděny i do dalších oblastí a proto si myslím, že udržitelnost je výborný způsob, jak přispívat k vytváření pracovních míst. Děkuji vám. Další řečnici na minutu a půl je paní Görling. Děkuji, pane předsedající. V této hospodářské velmi těžké době se musíme postarat o to, aby strukturální a kohezní fondy byly využívány co nejlepším možným způsobem. Nejsou tady pouze proto, aby přerozdělovali peníze, ale aby plnili naše cíle ve strategii do roku 2020. A proto bych chtěla poděkovat panu Vonovi za jeho zprávu. Zejména tady vítám důraz na subsidiaritu, čímž se dává jasně najevo, že eh, jsou to členské státy, které by měly rozhodovat o tom, jak rozvíjet svá města a ne komise. Dále tady eh, vítám důraz na systémy, které budou vedeny výsledky. To všechno by se mělo odvíjet prostřednictvím eh, zaměření na jednotlivá témata, dále by to mělo vést k udržitelnější budoucnosti pro některé regiony. Ale musím říci. Bohužel se tady nedělá dost proto, aby se eh, snížilo plítvání těmito prostředky. Hovoří se tady o udržení současné míry prostředků, což rozhodně není eh, realistické v této náročné době. Děkuji vám. Na minutu a půl má teď slovo pan Matula. politika de coeziune este un instrument al investițiilor. Politika soudržnosti je nástroj pro investování a pro zlepšení konkurenceschopnosti, vytváří pracovní místa, stimuluje růst. Návrhy, jak snížit rozpočet politiky soudržnosti eh, o miliony eur pro další programovací období, pakliže se bude realizovat, nám neumožní dosáhnout cíle, které jsme si stanovili. Všechny regiony, včetně regiony v mé vlasti, tím budou dotčeny. Územní soudržnost je velice důležitá, aby snižovala nerovnosti mezi regiony. Ta ovšem také utrpí takovým snížením rozpočtu. Nejsou tady jiné možnosti, jak podpořit regiony. Strukturální fondy jsou nejlepším způsobem, jak zajistit růst a vytváření pracovních míst, protože může dovat, že migrace do městských center je eh, charakteristickým rysem na celém světě ale přitom právě města jsou velmi zranitelná, jsou velmi vystavena nejrůznějším velkým výzvám, jako například eh, jevy, které se odehrávají na periferiích měst, kde dochází k vylučování eh, společnosti a také tam dopadají klimatické změny. Musíme reagovat na všechny tyto výzvy a potřebujeme politiku, jak zvýšit administrativní eh, kapacity měst, jak Eh, podpořit eh, aktéry v ekonomické oblasti, abychom měli lepší eh, vazby mezi městy. Děkuji vám. Další řečnici na jednu minutu je paní Irgoin Perez. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Eh, prožíváme dobu krize a eh, to znamená, že bychom naopak měli mít více Evropy a více solidarity. Eh, to jsou přece politiky, které umožňují vytvořit příležitosti, které tak potřebujeme v těchto těžkých dobách recese. Eh, musíme zabránit eh, takovým negativním dopadům, které by mělo snížení rozpočtu. Potřebujeme využívat právě takové nástroje pro soudržnost a konkurenceschopnost. To, o čem tady diskutujeme, to, co navrhují eh, zpravodajové, to hovoří o nových výzvách, o udržitelný rozvoj našich měst i našich regionů. Dámy a pánové, pane komisaři, pracujme na účinné politice soudržnosti, která bude přizpůsobena potřebám potřebám regionu, bez níž eh, by docházelo eh, k velkým negativním dopadům na všechny. Potřebujeme takový výraz solidarity EU s těmi regiony, které jsou nejméně rozvinuté, tak jak tomu bylo i v minulosti. Děkuji. Děkuji vám. Na jednu minutu máme slovo pan Bílan. Děkuji, pane předsedo. Když hovoříme eh, o zprávě paní Kolarské Bobiňské, měli bychom připomenout, že pro nás nejdůležitějším cílem je právě diverzifikace dodávek energie. To je přece otázka naší eh, bezpečnosti. K tomu musíme eh, uspůsobit naši politiku vůči našim dovozcům. A také musíme podpořit investování do lokálních zdrojů energií. E, máme e, hodně břidličného plynu. To by mohlo znamenat snížení cen energií a lepší bezpečnost pro naše společenství. Chceme podpořit takové regionální projekty v oblasti energetiky a financovat ty regiony, které e, trpí nejvíce v období krize. Bylo by také velice důležité, abychom měli dobrou energetickou spolupráci s těmi zeměmi, které jsou eh, velmi blízko EU. Eh, De, dosáhnout určitého procenta obnovitelných zdrojů, eh, z obnovitelných zdrojů, to je velice důležité. Zatím ale se příliš spoleháme na fosilní zdroje. Náš čas, váš čas už bohužel vypršel. Další je paní Sanchez Schmidt na minutu a půl. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, vážení kolegové. Tyto čtyři zprávy se všechny opírají o princip finanční solidarity mezi eh, regiony. A to by nám mělo umožnit říci našim občanům, že se snažíme co nejlépe nastavit to příští programovací období od roku 2014, když bylo rozděleno mnoho eh, milionů eur během eh, katastrof Nicméně zablokování na radě je příliš dlouhé, ty postupy jsou příliš eh, zdlouhavé, stejně tak eh, ta právní nejistota eh, zatěžuje příliš a to vede k tomu, že naše občany nejsou spokojeni s dosaženými výsledky. Ty, ta témata zmíněna v těch třech dalších zprávách městské oblasti, rozdělení fondů a dopad těchto fondů na energetickou politiku, to jsou všechno témata, kde by se měl k tomu parlament jasně vyjádřit. Politika soudržnosti je pákou pro eh, ekonomický rozvoj všech regionů, umožňuje zlepšení sociální soudržnosti, eh, rozvoj městských oblastí, energetické účinnosti budov, rozvoj malých a středních podniků, eh, podporu inovací a využívání přírodních zdrojů. Van Rompuy nicméně oznámil, že chce snížit prostředky na rozvinuté regiony a na ty regiony v transformaci my bychom ale měli mít na paměti legitimnost eh, této politiky eh, v očích našich občanů, protože ty jsou pro ně velmi důležité. Děkuji paní kolegyně a další řečnicí je na minutu paní De Angelis. Grazie, presidente. La politica... Děkuji, pane předsedající. Politika soudržnosti je velice drahocený nástroj pro rozvoj, růst a vytváření zaměstnanosti. A správné využívání těchto zdrojů eh, je důležité. Já jsem spokojený s tou prací, kterou jsme vykonali, protože je vidět, že jsme dosáhli velkého pokroku, eh, abychom pomohli regionům a regionálním úřadům se rozvíjet, a to ve všech eh, stádiích toho financování, od plánování až do, po přímou implementaci a provádění projektů. A teď tady musíme našim eh, místním partnerům umožnit si vybrat tu možnost, která pro jejich konkrétní oblast je a jejich občany je ta nejlepší. A potřebujeme také alternativní zdroje financování, třeba mikroúvěry, které otevřou přístup k financování pro celou řadu lidí. Víceúrovňová zpráva právě vyžaduje takováto řešení. My se snažíme se přibližovat našim občanům a jejich potřebám. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Na minutu a půl má teď slava pan Texeira. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Tato rozprava eh, se koná dnes v době, kdy Portugalsko požádalo komisi o e, využití prostředků vzhledem k bouřím, e, bouřkám, kterým došlo na os- Madejských ostrovech e, loňského listopadu. To je podruhé, protože již v roce 2010 se tyto ostrovy potýkaly s nepřízní počasí Já mám pocit, tady je jeden rozpor v tom, že Evropská unie může v případě přírodní katastrofa okamžitě zareagovat, ale není schopná tak udělat v případě, že se to děje eh, uvnitř evropských hranic. Protože v tomto případě to trvá velmi dlouho, než k tomu došlo a já si myslím, že tím nejsou naplněny podmínky naléhavé nebo nouzové pomoci. A proto si myslím, že Evropský parlament, ale i Rada a Komise by neměly blokovat reformu systému využívání tohoto fondu. Jinak je ta solidarita pouze prázdným slovem, protože přichází příliš pozdě. Děkuji. Dalším řečníkem pan Tabady na... Stošůr. Üdvözlöm, hogy Derek von jelentése. Děkuji, eh, pane předsedající, pane komisaři. Já eh, zejména vítám zprávu von, protože tady jsou eh, obsaženy ty nejdůležitější cíle politiky soudržnosti, což je to, že jde o to, jak vyrovnat rozdíly mezi chudšími a bohatšími regiony. Víme, že v Evropské unii pořád existují chudší regiony, které přicházejí o prostředky od roku 2014 by se měly vyhradit dodatečné eh, prostředky pro ty nejchudší regiony. Šest ze sedmi maďarských regionů se nachází v této postavení a proto je nepřijatelné, aby eh, Maďarsko v tom příštím období dostalo o 30 méně eh, kohezních fondů. A proto bych chtěl poprosit pana komisaře, aby se snažil o nalezení nějakého celoevropského řešení. Měli bychom dbát na to, aby také ta pravidla neznemožňovala čerpání těchto eh, fondů. Děkuji vám, eh, pane kolego. Dalším eh, řečníkem je pan Mazej Kukovič na minutu a půl. Paní Mazej Děkuji mnohokrát, pane eh, předsedající, pane komisaři. Evropský fond Solidarity je potřebný, a to i do budoucna. Potřebuje být flexibilnější a je třeba, aby uměl rychleji reagovat. Kritéria by měla být zjednodušena. Je třeba, abychom také sdělovali pozitivnější zprávy, které by se týkaly tohoto fondu, protože víme, že kdo dává rychle, dvakrát dává a v případě nějakých přírodních katastrof je to o to více důležité. V listopadu 2012 jsme ve Slovensku eh, měli velké povodně. A to mělo obrovský dopad i na vodní elektrárny, na infrastrukturu. A celé řadě občanů nezbylo vůbec nic po těch povodních. A tyto povodně se tady staly dalším břemenem pro tyto osoby. Geografická po, poloha slovinská, to je další věc, která k tomu ještě přidala. A já jsem toho názoru, že ta škoda, kterou jsme utrpěli, zdaleka přesáhla limit. My jsme požádali o pomoc a já chci pod, požádat o vaši podporu. Děkuji. Další řečnící na jednu minutu je paní Westphal. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Vážení kolegové, městská politika je politikou budoucnosti. Města jsou eh, eh, místem, kde dochází k udržitelnému eh, růstu a k sociální soudržnosti. 80 evropského HDP je vytvářeno právě v velkých městech. Ale současně si musíme také uvědomit, že urbanizace má i své odvrácené stránky. Města trpí zahlcením, eh, znečištěním vzduchu i hlukem a také trpí demografickými změnami. A proto by Evropská unie měla mít ambiciozní městskou politiku, protože tady by mohla skutečně eh, mnohé eh, změnit a dosáhnout velkých výsledků. Jedna zpráva se týká toho, jak mohou tyto kohezní fondy přispět k rozvoji městských oblastí. To příslušné nařízení pro tento fond si klade za cíl dosáhnout ekologického udržitelného a sociálního rozvoje měst, protože přesně to potřebují obyvatelé měst jako nezbytnou součást svého eh, života. Děkuji vám, paní eh, kolegyně. Dostáváme se teď po přihlášených řečnících k Catch the Eye a já mám tu nevděčnou úlohu, protože máme už eh, velké spoždění a přitom se přihlásil velký počet eh, zájemců a slovo, takže budu muset eh, krátit, bo snažili jsme se to rozdělit mezi jednotlivé politické skupiny a proto mohu dát slovo panu Bankemu, paní Jordan, paní Sehnalové, panu Alvers, a panu Obermajerovi. Jako první řečník je pan Banky. Na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl vyjádřit k té zprávě, která hovoří o rozvoji. Město je významný prvek kohezní politiky. Například v bodu 4 se hovoří o tom, že je potřeba mobilizovat dostatečné prostředky aby skupiny, které žijí na Ukraji, měly podporu na integraci do společnosti. V bodu 7 se tam zdůrazňuje, že potřebujeme nové formy sanace měst, například budování sportovišť a dalších míst pro eh, volnočasové aktivity. Sport může být velmi významným eh, prostředkem integrace některý skupin obyvatel může dát příležitost dětem také žít bez drog a bez alkoholu. Je tak, jde také o eh, vytváření hřišť pro děti, eh, kde budou pod pedagogickým dohledem. Maltéská služba například v Maďarsku už něco takového dělá. Další řečníci na minutu je paní Jordan. Govorila bom o poročilu Lene Kolarske Bobinske. Já pohovořím stručně o zprávě paní eh, Kolerské Bobinské. Je to vynikající zpráva, jak bych chtěla paní kolegyně poblahopřát. Energetika je velice důležitá, protože má dopad na hospodářskou situaci, na tvorbu pracovních míst a samozřejmě právě eh, odvětví energií vytváří nejvíce emisí CO2. Naše ekologické standardy jsou velice vysoké a vyžadují si udržitelné zdroje energie, ale ty jsou také dražší udržitelné investice můžeme mít jenom, pokud budeme mít silnou ekonomiku. A proto je třeba, abychom využili politiku soudržnosti a použili ji tak, abychom umožnili všem členským státům splnit cíle, které jsme si stanovili, pokud jde o politiku soudržnosti a politiku v oblasti životního prostředí. Chtěla bych tady především zdůraznit energetickou efektivitu a účinnost, pokud jde o bydlení a přeshraniční sítě. Myslím si, že je oprávněné, abychom od komise chtěli, aby vytvořila nějakou strategii pro to, jak zlepšit energetickou účinnost u malých projektů. Děkuji. Mrs. Jordan, would you... Paní Jordan, uh, přijmete uh, modrou kartu pro paní Tykau? Prosím, máte slovo. Chci požádat paní Jordan, aby nám řekla, zda si myslí, že pouze Eh, tyto energie mají být eh, podporovány, eh, či zda se domnívá, že prostředky vynaložené do posud na energetickou účinnost budov jsou dostatečné. Myslím, že potřebujeme nejméně 10 až 15 abychom zajistili eh, účinnou přepravu ve městech a zejména energetickou účinnost budov. Děkuji. Mrs. Jordan. Tribute, prevod, eh, pravilen, ampak rekla bom tako, v tej Já nevím, jestli vás jsem vás správně pochopila, ale chci říci, že v rámci tohoto finančního výhledu musíme klást důkaz na obnovitelné zdroje energie. Já si myslím, že tady skutečně jdeme správným směrem a v dalším období je třeba, abychom se tomuto věnovali méně a více, abychom se věnovali efektivnímu využívání energií. A já myslím, že tento postup je správný. Vyjednávání s členskými státy je třeba samozřejmě důležité, v rámci, v rámci těch vyjednávání bychom měli schválit všechny tyto projekty. A velice důležité je tady bydlení. Děkuji. Děkuji. Další řečnicí na jednu minutu je paní Sehnalová. Prosím, máte slovo. Děkuji. Eh, územní soudržnost je jedním z klíčových principů strategie Evropa 2020

Děkuji. Na jednu minutu má teď slovo pan Alves. Obrigado. As RUP estão excluídas da cooperação Děkuji. Přeshraniční eh, spolupráce je důležitá. Azorské ostrovy či jiné oblasti velmi vzdálené od Evropy jsou vlastně na půli cestě mezi Amerikou a Evropou. Jsou tedy mm, tady také dosti uh, úzké vazby na Spojené státy, kde žije celá řada potomků původních obyvatel eh, z Azorských eh, ostrovů. To je určitě velice důležitý aspekt pro prohloubení již existujících vazeb a jsou tady i nové možnosti, eh, které existují díky velmi silné komunitě eh, ve Spojených státech a díky tomu, jak velice důležitým eh, partnerem pro spolupráci s Azorskými ostrovy jsou právě USA. Je také otázka vojenských aktivit na těchto ostrovech, což ovšem představuje negativní dopady. Přeshraniční spolupráce je velice užitečná pro EU, která by mohla mít daleko větší užitek z této spolupráce. Pan Ferreira má teď slovo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já lituji, že do společné rozpravy zahrnujeme i takové otázky, které by si zasloužily samostatnou rozpravu. Vlastně tím se nedokážeme dostat do dostatečné hloubky eh, těchto otázek, ačkoliv by se ty otázky zasloužily. Eh, samozřejmě eh, finančních prostředků je stále méně a méně, je jich méně než dříve, eh, protože k cílům, které již byly dříve vyjádřeny, se přidaly nové cíle, ale nepřidaly se žádné finanční prostředky. To je velmi těžké zvládnout, jestliže nenajdeme další finanční prostředky. Nepodaří se nám naplnit stanovené cíle, které jsou ostatně velmi důležité. Už v roce 1980 ve studiích komise se mluvilo o tom, že bude třeba zdvojnásobit prostředky, chceme-li dosáhnout eh, cílů. Eh, došlo k rozšíření EU a přitom se prostředky zmenšily. Takže eh, to určitě přinese naopak větší nerovnosti a větší rozdílnosti. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Děkuji vám. A další řečník v rámci Catch the A je na jednu minutu pan Obemaja. Já vám děkuji také za eh, férovost při přidělování řečnické doby, pane předsedo. Ehm, klíčovým prvkem je zapojení místních aktérů při rozhodování o kozních politikách, což ale může vést k vyššímu riziku korupce a plítvání. To všichni víme také ze zpráv eh, účetního dvora, že je velkým nebezpečím, eh, že to jednak může zvýšit míru chybovosti, ale také podvodu. A proto je potřeba eh, podpořit na jedné straně zjednodušení pravidel pro využívání těchto prostředků, ale současně si musíme uvědomit, že decentralizované plánování a zjednodušení eh, těchto pravidel by mohlo vést právě k podvodům. A proto eh, by se vždycky neměly Eh, zohledňovat pouze tyto jednotlivé zásady, ale měli bychom si uvědomit, jaké budou dopady celého souboru těchto opatření, protože rozhodně nechceme, aby se zvýšila míra zneužívání těchto prostředků, chceme, aby se spíše snížila. Děkuji vám, pane kolego. Jak bylo řečeno, je mi velmi líto, že nemůžu dát slovo všem, kteří se přihlásili v rámci CatchDI o slovo, protože eh, máme velké časové spoždění a každá sekunda, eh, kterou, o kterou si eh, prodloužíte váš projev, potom eh, je na úkor ostatních. A teď má slovo pan komisař Hán, aby zareagoval na vznesené připomínky. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl nejprve poděkovat za tuto velmi angažovanou a širokou diskuzi. Já mám velké pochopení pro to, co říkal kolega Ferreira, který už tady ale není. který říkal, že vlastně by bylo potřeba o tom hovořit mnohem hlouběji a podrobněji o těchto otázkách. Louis Manford, což je jeden z nejznámějších kulturních historiků, jednou řekl, že město je nejvelkolepější výmysl, se kterým lidstvo přišlo. K tomu vlastně nelze už nic dodat, protože město je obrovskou společenskou laboratoří Eh, jednak se tady určité věci daří docházet k úspěchům, ale také se tady eh, často ne všechno úplně podaří. Víme, že je to eh, právě prostředí, ve kterém můžeme plnit cíle strategie do roku 2020. Oblast územní soudržnosti je velmi významný a jsem velmi rád, že tomuto tématu byla věnována celá jedna zpráva. Potřebujeme integrovaný přístup a na míru šité přístupy. To se projevuje také v našich jednáních. Jde například o to, čemu říkáme multilevel governance, A pokud eh, jsem schopen posoudit v současné fázi ta příslušná jednání, tak si myslím, že tento přístup eh, přežije i v tom budoucím období, ale otázkou je, jakým způsobem bude eh, využíván a to bychom měli pozorně sledovat. Jsem také velmi rád, že se tady tolik hovořilo o energetické účinnosti, o obnovitelných energií. Tomu je věnován velký prostor. Já, když jsem nastupoval do své funkce, tak eh, jsem měl pocit, že ve členských státech panovaly velké pochybnosti o užitku obnovitelných eh, energií, nicméně dnes už ta eh, veřejná akceptace obnovitelných zdrojů energie je mnohem větší, zejména v nových členských státech. A my jsme připraveni tomu předělit dostatečné prostředky, abychom dostali našim slibům. A krátce k Fondu Solidarity i tady vám děkuji za vaši podporu, jak už jsem oznámil. V příštích týdnech eh, předložíme ten návrh, který se toho týká, nicméně v jedné věci vás asi už dnes zklamu, a sice v tom, se nám eh, nepodařilo převést tyto fondy do těch stávajících, ale bude to muset eh, být řešeno mimo rozpočtově. Eh, a to znamená tedy, že o tom bude rozhodováno tím eh, současným eh, postupem u jednotlivých případů, kde bude potřeba posuzovat míru způsobené škody a tak dále. Ale co vám již teď mohu říci, je to, že připravujeme návrh, který by zjednodušil posuzování škod v těch případech katastrof, tak aby to bylo co nejrychlejší Kdybyste mohl eh, s tím telefonem přestat? Říká pan předseda. Takže předložíme ten návrh, abychom tam zjednodušili posuzování škod způsobených eh, katastrofami. Tím pádem bychom mohli eh, zvýšit úspěšnost těch žadatelů, kteří budou žádat o náhradu škody. Chceme tedy dosáhnout eh, zjednodušení těch postupů v tomto směru. Chceme také, aby oběti měly eh, mnohem větší jistotu, jestli dojde k eh, vyplacení náhrady škody, protože i to je součástí spravedlivého přístupu v podobných případech. Padlo tady také slovo prevence, i o tom bych se chtěl zmínit. I to je velmi důležitý aspekt, e, na který budeme muset v budoucnosti více dbát. Děkuji vám za všechny vaše připomínky týkající se vyjednávání o víceletém finančním rámci. K tomu asi není už co dodat. Pozice komise je v tomto smyslu velmi jasná a já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří poukazovali na tu tematickou koncentraci a také vám děkuji za to, že jste všichni zmiňovali o tom, že je potřeba lépe komunikovat o cílech těchto politik a o jejich dopadech. Kromě toho si také myslím, že je důležité, abychom chápali tyto politiky jako investiční, a jako prostředky investic do regionu, do infrastruktury, do lidského kapitálu a abychom připomínali, že uplatňujeme princip solidarity už také tím, že 75% věnuje Evropská unie, 25% potom spolufinancují jednotlivé regiony. Tím si myslím, že dostáváme té investiční filozofii. A na závěr, a to je také součástí naší komunikační strategie, kterou rozhodně můžeme zlepšit, měli bychom také hovořit o tom, do, v jakém rozsahu Eh, chceme nasazovat tyto prostředky a do jaké míry přispívají k vytváření zaměstnanosti. Herzlichen Dank, Herr Kommissar, und herzlichen Dank auch nochmal an den Mnohokrát děkujeme, pane komisaři. Gespräche unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle geführt werden können. Tak i v, této, v takovýchto rozprávách je potřeba zachovávat patřičnou eh, atmosféru, takže vám děkuji za to, že netelefonujete a teď má slovo paní Kocolino. Tito Děkuji. V této rozpravě se posílily dva základní koncepty, které jsme se snažili zdůraznit v naší zprávě. Já děkuji všem za příspěvky jak do diskuze, tak do uh, přípravy samotných zpráv. Úloha Eh, měst je velice důležitá, a to především pokud jde o vytváření pracovních míst a posilování ekonomiky. A důležité také je, že jsme zajistili, že alespoň 5 prostředků v rámci nových strukturálních fondů může být investováno do uh, eh, programů pro uh, zaměřených na naše pracovníky, jak pomocí kterých mají získat nové dovednosti. A toto všechno by měla ještě posílit nová práce komise. A musíme ještě přidat ještě minimálně jeden důležitý bod. A ten je důležitý především v kontextu naší rozpravy. Jde o otázku měst, protože tady jde o obecnější téma. A sice, jestli se Evropa může dostat zpátky na správnou cestu, pokud jde o růst a vytváření pracovních měst. A já si myslím, že když budeme podporovat města, tak se nám může právě lépe podařit eh, vyhnout se tomu riziku a tomu zpomalování, které je důsledkem krize. Takže skutečně je to zásadní téma, musíme se na něj mnohem více zaměřit. A musíme se zamyslet také nad tím, jak využíváme naše prostředky. Musíme experimentovat. Nevím, proč bychom nemohli experimentovat, eh, pokud jde o velké infrastrukturní projekty a města a tak dále. Dále, a toto je také velice důležitý bod, eh, o kterém hovořil pan komisář, a sice, že je třeba, abychom měli dobrý právní základ, protože v tuto chvíli nemáme žádný takový právní základ a bez něj nemůžeme nijak přispět. Dalším řečníkem na dvě minuty je pan Von. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručný a chci poděkovat panu komisaři za jeho příspěvek a také veškerým kolegyním a kolegům za příspěvky do debaty, především stínovým zpravodajům a také zástupcům výboru EMPL, Eh, kteří se vyjádřili k mé zprávě z vlastního podnětu. Zdá se, že tady máme všeobecnou podporu pro myšlenku toho, že bychom se měli snažit ty prostředky eh, schromáždit, dát dohromady, kde je to možné. Já vím, že musíme ještě mnoho udělat, pokud jde o to, jak sjednotit pravidla pro jednotlivé fondy a myslím si, že na to se musíme v budoucnu více zaměřit. Ale pokud se nám to podaří, tak si myslím, že to bude lepší jak pro žadatele, ale myslím si, že to bude také, že to také eh, zefektivní evropské finance do budoucna, protože pan komisař říkal také, řekl, že je důležité, abychom v budoucnu zajistili, že tyto prostředky nám pomohou dosáhnout cílů 2020 a je důležité, abychom pro žadatele celý ten proces zjednodušili a abychom tam, kde je to možné, zajistili, že tento proces bude co nejflexibilnější. A to i pro místní samozprávy a regiony. A já jsem toho názoru, že některé eh, z návrhů v mé zprávě které mají pomoci schromaždit tyto prostředky, nám pomohou toho dosáhnout. A já vím z těch diskuzí, které jsem vedl s řadou ostatních, že celá řada regionů už pracuje pomocí takovýchto mechanismů a schromažďuje prostředky tímto způsobem, ale vím také, že celá řada regionů to ještě nezačala takto dělat. A víme, že mimo společný rámec existují ještě další fondy, například v rámci Horizontu 2020. A ze všech těchto důvodů bych byl rád, aby komise spolupracovala s regiony, s místními samozprávami, aby získala osvědčené praxe tak na to, jak schromažďovat tyto prostředky, abychom mohli mít větší, aby mohli mít větší dopad do budoucnosti. A pane eh, komisaři, já si myslím, že pokud se nám to podaří, takže vám regiony a místní samozprávy budou nápomocny. Děkuji vám, pane kolego. Další řečnicí na minuty je paní Kolarská Bobinská. Mówiliśmy tutaj dużo o Hovořili jsme hodně o tom, co může být motorem pro rozvoj regionu. Velice často ale je to složité. Zemědělské regiony narážejí na obrovské problémy pro přitáhnutí nových investic a právě proto peníze, které by měly být vynaloženy na rozvoj eh, v rámci politiky soudržnosti, jsou tak velice důležité. Kolega z severního Švédska hovořil právě o tom, jak se jejich region rozvinul díky eh, právě investicím do energetiky, decentralizovaného eh, charakteru. Já pocházím z oblasti Lublinu a i zde se všichni snaží využít nových příležitostí, které se objevují. Chtěli by investovat do všech možných zdrojů energií, obnovitelných zdrojů, ale nejen obnovitelných zdrojů. Nezapomínejme, že také zemní plyn nebo vřidlicový plyn eh, jsou zapotřebí pro růst eh, i eh, zelených zdrojů. Kogenerace je velice důležitá v současné době. A všichni se dívají na to, jaké možnosti se objevují. Nemůžeme eh, přemýšlet pouze o, o finančních prostředcích, které se přesně na míru uší jednotlivým regionům. Je třeba brát v úvahu, jaké potřeby mají různé eh, regiony. Nejde jen o to vynaložit peníze, investovat do různých zdrojů energií. Je také třeba brát v úvahu eh, propojení, vzájemný soulad všech těchto investic. Eh, potřebujeme tady mít určitou vizi, které ty peníze je třeba vynakládat účinným způsobem. Děkuji. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Děkuji vám, paní kolegyně. Další řečnicí je na dvě minuty paní Estera Sferagut. Gracias, señor presidente. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, pane komisaři, v tomto posledním kole eh, bych chtěla poděkovat všem těm, kdo hovořili, kdo hovořili jménem komise, tedy panu komisaři, který eh, pozorně naslouchal jednotlivým vystoupením. Eh, doufám tedy, že tímto způsobem bude možné zjednodušit eh, poněkud postupy, tak jak se o tom tady hovořilo, a také stanovit věci jasněji, dosáhnout větší transparentnosti, tak jak to tady zaznělo. Jak už jsme o tom Eh, dříve hovořili, především v otázkách eh, regionálních eh, katastrof, kdy je třeba rychle zasáhnout, tak je zapotřebí postupovat velice rychle a účinně. Hovořili jsme ale i o dalších aspektech jako například nejrůznější negativní dopady, které se mohou projevit v klimatu nebo v přírodních podmínkách různých regionů a podobně. Pokud od roku 2014 bude možné mít k dispozici toto nařízení, bude to velice důležité pro všechny občany Evropské unie, zejména proto, aby bylo možné naplnit principy solidarity. Takže, pane komisaři, můžete počítat s podporou vašeho parlamentu. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. Celá tato společná rozprava o čtyřech zprávách je tím u konce. Eh, hlasování o těchto, eh, o některých z těchto zpráv bude zítra v poledne a o zprávě paní Kolarské Bobinské ve středu také v poledne. A teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho eh, programu. Bude následovat zpráva pana Berlingera o